také v dalších oblastech našich vztahů a jednání s Norskem. Děkuji vám. Děkuji, mám zde jeden návrh usnesení a tímto uzavírám rozpravu a budeme hlasovat zítra ve 12 hodin. Budeme pokračovat zítra ve, v 9 hodin, ve 4. července o 9 hodin. Program je k dispozici na webovské stránce a tímto eh, přerušuji schůzi. Hezký večer všem.